Liebe Kollegen, wir setzen die Sitzung fort. Takže budeme pokračovat s naším zase, v našem zasedání. Srdečně vás zdravím. Nevypadá to, že by vás bylo tak moc, ale vlastně vás, je vás hodně, jenom jste tak, roztříš, jste tak roz, roztříštěni tady po celém sále. Ale výborně, tady srdečně vás zdravím a zdravím ministra pro vzděla, vzdělání ze Španělska. Už jsme měli na počátku předsednictví tu čest, že jsme si vyslechli pana Gabilonda a ze své zkušenosti za poslední měsíce musím říci, že španělské předsednictví rady se především zabývalo o, zajímalo o zájmy a práci našeho výboru. Měli jsme velice mnoho pozvání, ne všem jsme mohli vyhovět, ale právě otázky kultury, vzdělávání a také sportu byly v, v případě španělského předsednictví v dobrých rukou. Ráda bych jenom připomněla to, že svůj že v době, kdy jste působil jako předseda, jste provedl celou řadu dobrých věcí. Jestli se to podaří také uskutečnit, to uvidíme později, ale jedná se jednak o sociální dimenzi v Education and Training, potom šli podpora celoživotního vzdělávání a nové znalosti a dovednosti pro, pro práci a potom kooperace mezi vysokými školami a hospodářskou sférou. Tři důležité body, které výborně korelují se, strate- se strategií 2020. A já doufám, že to, co si rada teď předsevzala, tedy také oba ty síly, aby se to podařilo zredukovat z 15 na 10, na 10 a potom, vzděl, a potom se zvýšit, potom zvýšit počet lidí ve vyšším vzdělání na 40 tak pokud to se podaří, tak to by bylo výborné. Pane ministře, a nyní vám předávám slovo. tardes, muchas gracias, señora Děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, už je to po druhé, co zde mohu vystoupit zde ve vašem výboru pro kulturu, abych v tuto chvíli bilancoval, co se nám podařilo během španělského předsednictví za půl roku. Společně s komisí a se členskými státy, s frakcemi, Evropského parlamentu jsme vedli dialog a dopracovali se konsenzu, ke skut- které směřují ke uskutečnění našich cílů. A rád bych poděkoval všem, kteří nám přitom pomáhali a kteří naprosto odhodlaně působili k tomu, aby se vzdělávání v Evropě zlepšilo. Pokrok během španělského před předsednictví byl dobrý a podařilo se nám to právě díky společné práci. Rád bych především poděkoval za podporu Evropského parlamentu. K prioritám španělského, tedy za podporu těchto priorit španělského předsednictví, bylo to od prvního dne až do závěru parlamentu z 16. června. Jedná se to o to, co se týká strategie 2020 a za to vám patří můj upřímný dík. Samozřejmě nacházíme se v době krize a proto máme problémy a musíme se starat o to, kterak se z této krize dostat ven. Hlavními cíly španělského předsednictví bylo především nová smlouva z Lisabonu a její realizace. Potom zřízení odpovídajících institucí a potom to byla ekonomická koordinace k posílení Evropské unie tak, aby abychom mohli překonat krizi ještě efektivněji, abychom opět dosáhli hospodářského rozmachu. Žijeme v nové etapě měnové a hospodářské unie. A to, o co nám jde, to je stabilita a zabránění příštím krizím. Španělské předsednictví se s, s evropskou odhodlaností vsadila všechno na to, abychom dosáhli eh, trvale udržitelný směr rozvoje v oblasti hospodářství, sociální oblasti, kulturní oblasti a tak dále. To je to, co je těžiště naší práce. A když jsem 25. května byl u vás poprvé, tak jsem vám řekl, že španělské předsednictví se bude soustředit na otázky vzdělávání, protože to jsou otázky, které mají obrovský, obrovský význam. V Evropě máme na zřeteli především evropské občanky a občany. Pro ty pracujeme směrem k zesílení vzdělávání tak, aby toto se stalo jádrem komunitární politiky. Vzdělávání a profesní příprava, to jsou hlavní pilíře, na kterých spočívá profesní a další hodnota občana. A také z toho vychází jeho blahobyt. Vzdělání je tím nejdůležitějším. Na to, abychom nejlépe zajistili rovnost šancí, tak eh, je vzdělávání tou nejlepší zbraní proti chudobě a sociální exkluzi. Tedy je to tou nejlepší sociální politikou. V lednu jsem vás seznámil s cíly španělského předsednictví v oblasti vzdělávání Tehdy, to jsem, tehdy jsem to schrnul do čtyř bodů, a sice vzdělávání jako jádro strategie 2020, co dále sociální věc, sociální aspekt, posílení sociálních aspektů vzdělávání a profesního vzdělávání, dále nabývání klíčových kompetencí k podpoře vzdělávání a k vytváření nových pracovních síl, pracovních míst. A z toho také vyplývá potom rozsáhlý evropský, vytvoření obrovského evropského prostoru vzdělávání a výzkumu. K tomu je zapotřebí modernizovat a otvírat nové univerzity. V tuto chvíli bychom chtěli zbilancovat a tedy podat přehled o tom, co jsme udělali. To je důvod, proč jsem přišel sem do Evropského parlamentu, kde jsou zástupci lidu. Já spolehám na dialog. Spolehám na to, co se řekne na konfrontaci ideí a na širokou diskusi a na konsenzus, který z takové diskuse vyplyne. Političtí vůdci musí nejenom slyšet své občany, to je samozřejmě důležitý bod demokracie. A to je také důvod, proč jsem dnes zde. A přicházím sem s přesvědčením, že že hovořím vaším prostřednictvím ke všem těm milionům občanů Evropy. Dovolte mi, abych pohovořil o úspěších, kterých jsme dosáhli. A sice za prvé vzdělávání jako jádro strategie 2020. To bylo, to bylo naším velkým cílem během španělského předsednictví. Vzdělávání je součástí velké, velkých obrovských evropských politik a je to obrovská výzva, které se musíme chopit. Jestliže Evropa chce vytvořit nový hospodářský a sociální trvalý udržitelný model, pak v takovém případě společnost musí přijímat impulzy znalostí vědění směrem ke změně, ke změně vzdělávacího systému. Jedná se tedy o novou strategii 2020 a my jsme neustále spolupracovali s komisí a Přitom a dále jsme pracovali takto nad rozvojem, roz, rozvojem této strategie. V únoru se konala Rada ministrů vzdělávání školství a tam se jednalo o zlepšování systému školství, které bylo označeno jako jeden z hlavních cínů této strategie, tak abychom trvale a trvale udržitelně byli schopni dostat z krize tam jsme seznámili ostatní se svou pozicí. A bylo řečeno, že vzdělávání a výchova se musí stát játrem strategie, evropské strategie. V březnu potom se konala konference, respektive byla to celá řada nejrůznějších klíčových iniciativ, které byly předloženy v této době a mnohé z nich souvisejí se vzděláváním. Jsou to takové věci jako mládež v pohybu, digitální agenda, cesta k inovacím, agenda pro nové profesní kvalifikace. Evropská rada zde už zde diskutovala o nových strategiích a dosáhla konsenzu, co se týče hlavních prvků, tedy klíčových prvků tohoto směru. A tady se jedná především o zlepšení stavu vzdělávání, především snižování počtu žáků, kteří nedostudují, a také možnost absolvovat vyšší vzdělávání. V Dubnu Hrada ministrů ještě jednou zdůraznila tyto cíle a potvrdila, že že je zapotřebí, aby Evropa dosáhla o něch procentuálních cílů, které byly stanoveny v rámci programu 2020. A v červnu potom na radě ministru školství šlo o to, aby bylo dosaženo dohody a aby byla vypracována a přijata dohoda ke strategii 2020. Jednalo se zde o otázku zlepšování školství a šlo o to, aby se snížil počet nedostudovaných na 10% a aby nejméně 40% žáků eh, dosáhlo vzdělání ve vyšším stupni. 26, respektive 27 členských států tato čísla podpořilo, ale bohužel Spojené království se k tomu nemohlo vyjádřit pozitivně, protože v té době právě docházelo k tvorbě tamnější vlády. A z tohoto důvodu jsme jenom z toho udělali závěry. Prostě nebylo možné s ohledem na tuto problematiku z toho udělat závěr rady. Nicméně, ale dosáhli jsme toho přesto cestou jednomyslnosti a to je dobrá zpráva pro všechny, protože předsednictví 27. června zpět 17 června Evropská, eh, eh, Evropská rada stanovila pět kvalitativních cílů v oblasti vzdělávání, inovací, změn klimatu a sociální exkluze. A to je úspěch. To, že vzdělávání se stalo součástí těchto důležitých cílů, to je velice dobrá zpráva pro nás. Neboť dobré vzdělávání požaduje, podporuje další cíle – a ony zmíněné kvalitativní cíle, ty naplnit potom konkrétními činy, tak e, proto je důležité, aby e, zde vzdělávání hralo, hrálo svou důležitou úlohu. Tady, tady si můžeme skutečně jenom gratulovat. Cíleně jsme pracovali na tom, abychom se dostali k tomuto výsledku. Tedy teď máme určitý team, určité propojení mezi výchovou a, výchovou a stavem vzdělanosti. A to odpovídá také sociální chartě Evropy. A od poprvé se Evropa píše s velkým E jako education, tedy vzdělávání a výchova. To je je to dlouhý proces, respektive byl to dlouhý proces a vám se podařilo tento proces uvést, uvést do konce. Už jsem řekl, sociální dimenze a vzdělávání a výchova, to jsou oblasti, které je třeba posílit. Tedy musíme dosáhnout určité sociální adaptace. Ekonomická krize přinesla celou celé řadě našich občanů problémy. A z tohoto důvodu je zapotřebí abychom považovali tato čísla týkající se vzdělávání za jádr našeho dalšího konání. Na únorové radě o školství se jednalo o sociální dimenzi vzdělávání a výchovy a tehdy členské státy se zabývaly otázkou, že je tu otázkou, že je zapotřebí vytvářet politiku a praktikovat politiky, které budou spravedlivější, lepší a efektivnější. V květnu se potom hovořilo v rámci diskuse o boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení, o významu vzdělávání a výchovy. To jsou text, jedná se o dokumenty, které mají dopad pro veškeré úrovně vzdělávání neboť jde o to, abychom dosáhli vysoké úrovně ve všech, v dobré úrovně ve všech rovinách. To znamená, počínaje předškolní výchovou, potom psaní a počty, to jsou ty základní předpoklady pro nabývání pozdějších kompetencí v dospělém věku je zapotřebí tedy vytvořit dobrý systém, který umožňuje také dobrou prostupnost. A také je důležité, aby všichni studenti byli finančně podpořeni a mohli tak, aby byli aj a stejně taky důležité, aby k základním kompetencím měli přístup také dospělí. Je to koncens, který vychází z přesvědčení, že vzdělávací systémy, systémy vyžadují sociální rovnost a akademickou excelenci. To jsou cíle, o které tyto systémy úsilí. Rovnost a excelence se vzájemně nevylučují, nýbrž jsou vzájemně komplementární. Dále se jedná o rozvoj kompetencí při stálem dalším vzděláváním zde je zapotřebí vytvářet nové kapacity a zprostředkovat nové schopnosti pro nové profese. Tady hovořil jsem o dobrém propojení mezi stavem vzdělávání a zaměstnatelností lidí. To vyžaduje neustálou adaptaci, neus, člověk musí často během svého života měnit své pracovní místo a vždy musí se znova a znova učit, aby byl schopen znovu nastoupit do práce na trhu. V e, výrobu se hovořilo. E, v květnu potom byly přijaty závěry. Byly to závěry týkající se kompetencí při v oblasti dalšího vzdělávání. Říká se tomu nové kapacity pro nová pracovní místa. A je to součást strategie Evropa 2020. Jedná se o budoucnost Evropy a perspektivy zaměstnanosti při využívání lidských zdrojů. Zde je třeba provádět aktualizaci. Členské státy členské státy se zabýv, zabývají na všech úrovních vzdělávání otázkami zlepšování systém vzdělávání a znamená to tedy, že jak svět škol a vzdělávání, tak i svět profesí, svět zaměstnanosti musí jít ruku v ruce a jde o to, aby je zapotřebí dokumentovat nabývané nové znalosti a dovednosti tak, aby členské státy byly schopny vyhodnotit a také dále podporovat nabývání nových kvalifikací to je důležité a je důležité, aby se toho zúčastnili jak státy, státní zprávy, ale také eh, průmyslová výrobní sféra a také odbory. Je to všechno důležité pro podporu budoucího blahobytu. Za španělské předsednictví navrhujeme prohloubení evropského prostoru jako prostoru studia. Mám zde na mysli univerzitní vzdělávání, a stejně tak podporu agendy ze strany, a podporu ze strany komise. Na květnové radě jsme řekli, že propojení se třetími zeměmi, kde dochází k výměně znalostí a osob, je zapotřebí podporovat. Potřebujeme skutečně mezinárodní kulturu ve vyšších vzdělávacích zařízeních. To vyžaduje globální dimenze těchto aktivit. A stej, podporovat tuto mezinárodní dimenzi je důležité v rámci spolupráce mezi univerzitami nejrůznějších zemí, tak, aby občané mohli být i mobilními a aby měli možný přístup ke zaměstnání. Současně musíme vytvářet rámec pro koordinaci všech nejrůznějších eh, strategií a politik týkajících se evropských univerzit. Je to podnět k tomu, abychom toto vědění vraceli, aby ty, abychom, abychom ty znalosti vraceli zpět společnosti, tedy tomuto evropskému rámci. A tady bych chtěl říci, že španělské předsednictví v, na konferenci ministrů v Budapešti a Vídni se zabývalo o výsledky této oblasti a tady je třeba zdůraznit především to, že největší vymožeností bylo oficiální zřízení Evropského rámce pro vysokoškolské vzdělávání na setkání ministrů v Budapešti a ve Vídni. A a Boloňská skupina a konference ministrů na svých zasedáních navíc se ještě vyslovili pro internacionální mobilitu studentů e, v, sou, v, sou, v souladu s prohlášením zlovaně. Tak, aby všichni absolventi univerzit, respektive vysokých škol, škol mohli absolvovat praxi a nebo další studia v zahraničí. A současně je zapotřebí vytvořit evropskou síť pro podporu informací v těchto věcí. A na závěr mi dovolte ještě jednu věc. Souvisí to se začátkem debate o evropských programech. Zaprvé bych chtěl říci, že vedle předchozích dohod, kdy byly přijímány různé další dohody týkající se vzdělávání. Například to byla debata s komisí o nové generaci nových evropských vzdělávacích programů. Tak zde s přijetím ev- bylo, šlo o to, aby tyto byly skoordinovány se strategií 2020. Zde jde tady jde o to, aby to odpovídalo strategii 2020 a i když strategie hovořily o úspěchu nejrůznějších podprogramů celoživotního vzdělávání a chválili to programy, tak přesto jsme došli k závěru, že nové iniciativy by neměly se pokoušet Eh, nastupovat na místo těchto programů, které už byly efektivní a prokázaly svou účinnost. Nýbrž nové strategie by měly ještě dále posilovat tento systém vzdělávání a hledat nové možnosti synergií s programy již stávajícími. Například je to iniciativa Mládež v pohybu. Tady jde o to, aby se posílilo propojení mezi jednotlivými programy Eh, aby se tak zlepšila strategie 2020. Hovořilo se o významu této akci, hovořilo se o tom, že je důležité, aby mladí lidé, mladí studenti a všichni účastníci tohoto vzdělávacího procesu, jak už jsou to socioekonomické socioekonomičtí zástupci a tak dále, aby ti všichni byli do tohoto procesu involvováni. Totiž, aby se pracovalo nikoli vůči nim, s nimi společně. Dámy a pánové, chtěl bych říci, že jsme pracovali velmi intenzivně během tohoto půl roku a stanovené cíly na to, abychom mohli stanovené cíle v oblasti vzdělávání realizovat. Samozřejmě není to úkol, který je ukončen, je to úkol, který pokračuje. Předsednictví tuto práci dělá vždy pouze dočasně a potom předává štafetu dál. Belgie a Maďarsko jako účastníci tohoto tria se není musí zasadit za další rozvoj těchto velkých přípilířů strategie 2020. A rád bych v tuto chvíli úředníkům poděkoval z celého srdce za to, že nám umožnili tuto práci našeho předsednictví. A ještě jednou bych chtěl také vyjádřit svůj dík směrem k Evropskému parlamentu a komisi. Chtěl bych poděkovat všem členským státům a všem vám za vaše vynikající práci a angažovanost. Děkujeme. Když jsem vás poslouchala, tak jsem si myslela, brzo se dostaneme do ráje. Všechny ty vynikající myšlenky, které rada dává dokonce písemně, kdyby ty vedly k realizaci, tak by to bylo fantastické. Vím, že jste pouze jeden ze 27, ale každý jednotlivec z těch 27 musí udělat stále více, ale pokud je předsedou rady, tak se spolehám na to, že v příštím roce bude stále ještě stejné nadšení pro tuto práci a bude pomáhat proto, aby peníze pro programy, které potřebujeme na vzdělání, mládež a kulturu, budou skutečně k dispozici. Pane ministře, věříme vám, spoleháme na vás, že to, co jste vypracovali, budete realizovat. A teď dávám slovo paní Hannibal. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, že nám tady zástupce tak hezky vysvětlil, čím se španělské předsednictví zabývalo. Je velice dobré, že vzdělání bylo tak vysoce postavené na programu jednání. Je to téma, které je velice blízké a které, na kterém nám záleží, tomuto výboru, a domnívám se, že také hodně věcí, které navrhujete, jsou opravdu kvalitní. Když se podíváme na sociální dimenzi vzdělávání a školení, na to, že je důležitý mít, mít dobrý přístup ke vzdělání a také dopad na uh, mediální gramotnost a všechny tyto věci, to je skutečně dobré. A já mám otázku, kterou bych vám chtěla položit. V současnosti se nacházíme uprostřed hospodářské krize. Vlády musí dělat různé škrty ve veřejných výdajích a má otázka zní, jakým způsobem eh, si myslíte, že budou vaše priority v oblasti vzdělání implementovány, když máme dnes hospodářskou krizi? Maria Bádia je Maria Kučit. Eh, Paní předsedkyně, panu ministrovi chci poděkovat za to, že přišel do našeho výboru. Když přišel poprvé, bylo to příjemné. Teď přišel po druhé, to je také příjemné. A vaše sliby, že vzdělání je jádrem vaší politiky v tomto pololetí, se potvrzuje. A všechny vaše návrhy se týkají také cílů výboru pro vzdělávání a rady z 11. května. Tato skutečně převzala. Já nemám konkrétní otázku, ale chtěla jsem zdůraznit ještě jednou, že jedním z cílů tohoto usnesení že jeden z cílů má mimořádnou důležitost nové schopnosti pro nová pracovní místa. V Unii máme obrovské problémy a to je nezaměstnanost mládeže a je to obrovský problém, proto je třeba, abychom toto zlepšili pro lepší budoucnost. Je pravda, že vzhledem k finanční krizi scházejí zdroje, ale toto musí být jedním z našich prioritních cílů. A pak musíme samozřejmě počkat a uvidíme, zda ty hodnoty, které jsou stanovené, budou eh, realizovat další předsednictví. Děkuji. Děkuji. Pan Fises. Děkuji. Omlouvám se, přišel jsem trochu později. Neslyšel jsem eh, všechna vaše slova. Ale k tomu, co jste řekl. Dvě konkrétní otázky. V boloňském procesu se hovoří o mobilitě studentů, což má mimořádný význam, ale boloňský proces myslí také na mobilitu učitelů. Jsou i tam nějaké pokroky? Vím, že to není vždycky jednoduché, že jsou tam rozpory, ale je rozhodující také to, aby učitelé byli mobilnější. V různých univerzitách by mohli vyučovat. A Předseda Barroso hovoří o tom úkolu, že je třeba rozpohybovat mládež a naučit je celoživotnímu vzdělávání. Ale nemusí jít jenom o mládež. Nezapomínejte také na osoby, které jsou už trochu starší, že i ty potřebují opako- aktualizovat své vědomosti to byly mé otázky. Děkuji vám. Děkuji. Pan Berenger. Grazie Presidente, grazie signor Ministro per la eh, convinzione profonda che lei... Děkuji paní předsedkyně, děkuji uh, panu předsedovi za jeho příspěvek, za to, jak nastínil příspěvek vzdělávání a také dosahování priorit. Já mám otázku, která jde směrem těch připomínek, jak zmínila paní předsedkyně, okamžitě po vašem projevu. Já jsem jistý, že vy jste o těchto myšlenkách přesvědčen, ale často se stává, že my si vyslechneme priority v oblasti vzdělávání, ale nevidíme, že by tyto priority byly skutečně v praxi implementovány. Často hovoříme o tom, že je skutečně důležité uh, dosáhnout těchto priorit, ale když poté dojde na rozpočtové otázky a musíme rozhodnout o tom, jak bude rozpočet eh, rozdělen, tak se vzdělání ocitne někde na spodních příčkách priorit. Mě osobně překvapilo, že Německo přidělilo 80 miliard euro na programy oživení ekonomiky. A já jsem skutečně viděl, že jediná položka, která byla navýšena eh, i v této ekonomické krizi, byla položka na vzdělávání. Takže vidíte, že to jde, že skutečně můžeme naše priority prosadit i v praxi. Také se mi zdá, že jsme plně nepochopili změny, které proběhly ve vzdělávacích modelech. A tyto změny jsou nutné pro současnou společnost. V dnešním světě nepotřebujeme pouze pracovní místa, potřebujeme také kvalitní místa. A pokud bychom mohli nějakým způsobem podpořit kreativitu v rámci vzdělávání ve školství, tak by se nám to mohlo podařit i v rámci celé společnosti. Dále byla zde zmínka o boloňském procesu. A vy jste měl poměrně vyhraněný názor. Já váš názor sdílím, ale zdá se mi, že zde existuje i přesto stále přepkážek eh, v oblasti implementace. Velmi často se stává, že náš přístup je eh, top-down, tedy z vrchu dolů. Tedy hodně často slyšíme eh, o těchto prioritách z úst ministrů, ale na tu spodní úroveň se moc často nedojde. nedojde. Takže já si myslím, že bychom měli zvolit ten přístup ze spodu nahoru. Je důležité pobavit se aspoň o národních eh, kvalifikacích, ne pouze evropských kvalifikacích. A mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Děkuji. Poslední se hlásí o slovo Papa Nikolau. Děkuji vám za informace ze španělského předsednictví. Vím, že jste se vážně snažili o tyto cíle a děkuji vám za vaše úsilí. Mám teď takovou dvoj otázku. Navážu na to, o čem už se zmínili kolegové. Řekli jsme, že je nutné, abychom podpořili mladé lidi tak, aby měli nové šance, tak, aby zejména vysokoškolské vzdělávání bylo v souladu s tím, co trh potřebuje. A O tom je také řeč ve strategii 2020 výzkum, vzdělání a my jsme v posledních pěti letech v oblasti zjistili, že potřebujeme asi 700 tisíc nových pracovních příležitostí pouze v oblasti informatiky. Možná, že bychom měli přizpůsobit ty systémy tak, aby mladí lidé měli možnost působit i v této oblasti. A měli bychom to koordinovat eh, mezi členskými státy. Vždycky se hovoří o otevřené, slavné, otevřené koordinační metodě. Já jsem byl zpravodaj pro oblast mládeže ta metoda se používá roky. Mělo by se udělat hodně věcí, ale ta koordinace není uspokojivá. My nejsme informováni o té koordinaci, nemáme výsledky a členské státy nejsou správně zastoupeny. A v oblasti vzdělání máme zase subsidiaritu. A my tady říkáme krásné věci, ale když jde o konkrétní politiku, tak to členské státy nezrealizují. A tím se dostávám ke své druhé otázce. Mm, všimli jste si těchto problémů během vašeho předsednictví a pokud vano, plánujete nějaký zásah? Tak a poslední je pan Šmer. Ale za besedu, gospod předsedujoča, spoštovaný gospod. Děkuji, paní předsedkyně. Já chápu postoj pana ministra. V roce 2008 v průběhu slovinského předsednictví jsem měl podobnou funkci. A tím pádem si plně uvědomuji, jaké jsou příležitosti, ale také překážky, kterým člověk e, čelí v této pozici. Na začátku tohoto roku jste se stanovili jisté cíle pro španělské předsednictví a ty cíle byly velmi ambiciozní. Jsem si jistý, že dnes když se díváte na to, jakých výsledků jste dosáhli, můžete být docela spokojeni. Nicméně mám eh, potřebu poukázat na některá dilemata, kterým čelí sektor evropského vzdělávání. Mně se zdá, že ty problémy jsou větší, než se na první pohled zdá. V Evropě máme asi 80 milionů eh, pracovních míst a evropští občané nejsou, nemají dostatečné kvalifikace na tato pracovní místa. To znamená, že asi jedna třetina pracovních míst je v těchto v jedné třetině pracovních míst pracují lidé, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci. Navíc podívejte se, jaká je hospodářská situace v Evropě. Není spokojena s výsledky vzdělání a školení. Otázka je, co s touto situací můžeme udělat. Jakým způsobem můžeme mladé výzkumné pracovníky získat? Můžeme získat mimo Evropu, druhé řešení by mohlo být celoživotní vzdělávání. Když se podíváme na stárnutí evropské populace, tak je jasné, že musíme využít veškerý potenciál, který máme. Nemůžeme pouze spoléhat na mládež a na mladou generaci. Také existují jiné přístupy a jiná řešení, ale jsou obtížnější ve fázi implementace. Například by to mohlo být zřízení nebo zavedení vzdělávání pro po průmyslovou společnost. V této fázi se vyžadují nové znalosti, nové zkušenosti a také nový způsob výuky. Co se týče vyššího vzdělání, tady to vypadá, že máme velký úspěch v EU. Nicméně když se podíváme na boloňský proces, tak tady jsme selhali. Proces je nedostatečný, v mnohých eh, oblastech nás zklamal, členské státy nedostatečně investují do svých studentů. Potřebujeme Spojené státy například nebo i Japonsko investují dvojnásobnou částku do svých studentů. Navíc Eh, nyní panuje hospodářská krize, eh, řeší se, kde budou muset být udělány škrty a tím pádem se ocitáme v situaci, která je obtížná a témata jako vzdělání a školení určitě nebudou prioritou pro všechny. Důležité je tedy, že potřebujeme nové investice do vzdělávání a školení, pokud chceme dosáhnout priorit, které jsme si stanovili. Dále, Musíme zavést permanentní proces reformy eh, školících systémů a to bude asi nejbolistivější proces ze všech. Eh, souhlasím s panem Papa Nikolau, který řekl, že koordinace není dostatečná. Koordinace není dostatečná tak, aby evropské vzdělávací systémy byly dostatečně koherentní a moderní. Možná bychom potřebovali směrnice nebo alespoň dvě směrnice v této oblasti. To by nám možná pomohlo do budoucna. Každopádně domníváme se, že další nastupující belgické předsednictví se bude muset snažit oživit eh, rámec pro evropské kvalifikace. Měl by to být rámec, který by vzdělávací systémy v Evropě učinil srovnatelnými, vzájemně srovnatelnými a to by nám poskotlo další příležitost k harmonickému vývoji. Děkuji celá kytice otázek. Pane ministře, chci vás požádat, abyste na ně odpověděl, pokud je to ve vašich silách. Děkuji. Ano, skutečně se kultura mění a mění se také představy o vzdělávacím systému. A krize není nikdy nic dobrého, ale z krize se můžeme naučit a to jsme také udělali. Opravdu jsme to udělali. Vzdělávání vzdělává, ale vzděláváním se můžeme také naučit něco a my jsme se naučili. Pokud se tuto, pokud si toto poučení nevezmeme, zaplatíme za to, protože investice do vzdělání jsou drahé, ale když nebudeme investovat do vzdělání, bude to ještě daleko, daleko dražší. Investice do vzdělání jsou drahé, ale někdo řekne, eh, investujte do neznalosti a uvidíte, jak to bude drahé. A některé země už to pocítily. A vy víte, že především vzhledem k této krizi, vzhledem k sociální krizi, finanční krizi dochází ke krizi hodnota. Proto je nutné vzdělat do vzdělání, do dalšího vzdělávání, do základního vzdělávání, do vzdělávání všeho druhu investovat. Je třeba, abychom v toto věřili, abychom o tom byli přesvědčeni. A e, pokud jde o to, abychom našli jedince, kteří dokáží toto prezentovat. Nemáme jiné řešení. Jiné řešení neexistuje. Je to otevřeně řečeno. Není jiné řešení, než investovat do vzdělání, výzkumu, vývoje, dalšího vzdělávání a kultury. Pokud tady někdo zná jinou cestu, tak mi to prosím řekněte. Já jsem přesvědčen o tom, že toto je ta správná cesta a také 27 členských států EU to pochopilo. Jedno zmyslně jsme se shodli, i když bylo řečeno a správně, že jsou velké rozdíly mezi zeměmi. Navzdory deficitu veřejné nebo otevřené koordinační metody. Každý sleduje své zájmy, to je logické, ale Zjistili jsme ze zkušenosti, že tato krize je krizí pro všechny. A proto jsme jednomyslně a jednohlasně se rozhodli pro závěry, které jdou konkrétním směrem. Musíme být připraveni investovat, najít peníze, musíme přispět, abychom také investovali do vzdělání nejen státy, a proto je důležité, aby naše argumentace byla solidní a koherentní. Jde totiž o peníze. Ale často slyšíme argumenty, že to správně nerealizujeme, že to nestačí. Je třeba, abychom uměli argumentovat a my, Evropané, jsme přesvědčeni o tom, že nestrácíme čas, když se snažíme o to, abychom měli lepší argumenty, tak, abychom jasně ukázali šéfům států a vlád, že vzdělání není věc vedlejší, ale že je to jeden ze základních aspektů evropské politiky. A proto jsme přesvědčeni o tom, že je třeba tady investovat. Nás krize zneklidňuje, ale pokud se chceme z té krize poučit, tak si musíme uvědomit, že šéfové států a vlád si musí uvědomit také to, že není jiná cesta a jsou si toho vědomi. Až se bude jednat o rozpočtu, tak se ukáže pak by se skutečně mělo ukázat, kdo čemu věří. O tom není pochyb. Potřebujeme také nová vzdělání pro nová pracovní místa, protože finanční hospodářská krize vedla k tomu, že se musíme přizpůsobovat lépe těm novým pracovním místům. Evropa si musí uvědomit, že musí vykročit cestou, která jde k hospodářskému rozmachu, ale je třeba nezapomínat na ostatní složky společnosti. Potřebujeme ekonomiku, která bude produkovat malé emise CO2, potřebujeme ekonomiku, která bude schopna zvládat informační a komunikační technologie. Toto všechno představuje obrovský potenciál pro trvalou udržitelnost pracovních míst. Víme, že ztráta celé řady pracovních míst souvisí s špatně vyškolenými a vzdělanými pracovníky. Ale na druhé straně máme turistický ruch a také sociální ekonomiku, kde byl menší pokrok 85 evropských pracovních míst jsou místa pro dobře vzdělané lidi, říká OECD. Pokud tyto nebudeme mít, nebude možnost osobního rozvoje, nebude možnost najít zaměstnání. Nacházíme se v situaci nouze a vidíme jedno jediné východisko. Dobré profesní odborné školství. My jsme se snažili bojovat eh, s tématem nezaměstnanosti mládeže. To, co se tam děje, se mi také nelíbí a proto musíme to vzdělání podpořit už během dětství protože dětství později určuje život lidí. Už během dětství, během školní docházky je třeba získávat kompetence. Nejde jenom o vědomosti, ale o kompetence a schopnosti, které budou později důležité pro uplatnění na trhu. Jde například o jazyky, matematiku. Musíme investovat ale také do dalšího vzdělávání dospělých, do vyššího vzdělávání. A to je v souladu s tím, co jste tu už řekli. Zaznělo tu téma mobility. Máme strategický rámec z roku 2009 pro eh, profesní školství a tam se hovoří o tom, že je třeba ve vzdělání mít větší mobilitu. To není jsou jenom žáci, studenti, ale také učitelé a docenti. Také internacionalizace univerzit je důležitá. Rada ministrů z května o tom také hovoří. Jde o to posílit tu mobilitu tak, aby byly kompetence a schopnosti zúčastnit účastnit se, podílet se na té mobilitě. Mobilita určitá existuje vždy mezi vysokými školami, ale nejsou to vždy institucionalizované formy. A my doufáme, že komise vypracuje eh, strategii pro tuto oblast, tak abychom zlepšili mobilitu přednášejících. Když se sejdeme, hovoříme o zásadách jsou tam krásné myšlenky, ale pak je to třeba zrealizovat. A my jsme se vyslovili pro otevřenou koordinační metodu a musíme se vyrovnat s, otázka, s otázkou, jak naložíme s touto oblastí. Je to věc, jak například dosáhneme toho, aby méně než 10 žáků eh, nedokončilo školní docházku. Je otázkou, jak toho dosáhneme, jak, jakými metodami, jakými způsoby. Ale uvidíme, že eh, některá, některé závěry nebudou zrealizovány a proto je důležité, abychom my se skutečně k tomu postavili správně a abychom pracovali na integrovaných hlavních vodících, tak abychom strategii Evropa 2020 dokázali zrealizovat. Ano, je to velmi široká diskuze, která zřejmě nikdy nebude ukončena. Nechci tady působit příliš euforisticky. Žijeme ve světě, kde nemusí být systémy zcela kompatibilní. Nejde o to mít uniformní Evropu, svět, ale je třeba přispět k tomu, abychom mohli třeba eh, ta studia porovnat tak, abychom mohli dospět k vzájemnému uznávání diplomů a současně potřebujeme mobilitu, ale také pluralitu. A jednu věc jsme neudělali dobře. My jsme správně tuto věc nezrealizovali. A proto se musíme sejít s profesory, s docenty, se studenty, nejen kvůli nim, ale s nimi společně musíme, a to jsme se poučili, to je ten sociální rozměr, který tu dokáže fungovat. Vzdělávání a vzdělání musí podpořit také schopnost najít zaměstnání následně. Je to otázka společenská. Byly chyby. Chyby byly zejména v tom, že v některých státech se všechno nezrealizovalo správně. Ano, namítali, že chceme unif- mít uniformní, jednotný vzdělávací systém, ale to nechceme. Já chci Evropu, kde je možné jednotlivé státy a systémy navzájem srovnávat. Naše politika nebyla neúspěchem, ale potřebujeme objektivní indikátory tak, abychom byli schopni toto porovnání dělat. A to po nás požaduje také společnost, tak aby se dalo hodnotit, nakolik to bylo úspěšné. Hovořilo se také o naší práci a tady můžeme dospět k závěru, že potřebujeme další, lepší možnosti vzdělávání. Nemůžeme být spokojeni s tím, co dnes máme. A myslím si, že mnoho států už dnes pracuje na tom, aby tohoto dosáhli tak, aby byl vzdělávání flexibilnější. Myslím si, že je to docela rozumné. Například Německo zvyšuje investice do výzkumu a vzdělávání. A některé státy, jak se ukazuje, jsou schopny tyto výdaje krátit, ale pokud chtějí uspět, tak budou muset dělat škrty v jiných oblastech, ale ne v oblasti vzdělávání. To je v souladu s tím, co řekl můj předřečník. Já vám také děkuji za vaše podněty, návrhy. Myslím si, že cíle vytyčené komisí musí jít také tímto směrem tak abychom skutečně cítili, že je to problém, že to vzdělání, to profesní vzdělávání ani další vzdělávání není v pořádku. Ale během jednoho předsednictví rady eh, zase není možné zasahovat do politické autonomie, kterou jednotlivé státy mají a nicméně jsem přesvědčen o tom, že budeme muset jít touto cestou a jsem skálopevně přesvědčen také o tom, že budeme, když budeme spolupracovat, když bude politická vůle a když dokážeme správně argumentovat a dokážeme správně přesvědčit státy, že když nebudou investovat do vzdělání a vývoje, bude situace daleko horší. Když toto všechno zohledníme, dokážeme pro vzdělávání udělat hodně. Pro nás je to priorita, je to priorita jistě i pro tento výbor, pro komisi také a pro celou Evropu rovněž. Doufám, že naše slova budou mít odpovídající prostředky. Děkuji. Srdečně vám děkuji. Při, připomeneme vám to, nejenom vám, ale vašim kolegům také. A není k tomu, něco bych řekla k tomu tématu o otevřená koordinace, protože to je, tak říkají, východisko ze subsidiarity. Všichni ministři vědí, že to jinak nejde, že je prostě zapotřebí spolupracovat. Ale protože je zapotřebí držet před sebou velký štít subsidiarity, tak spolupracovat nechtějí, tedy dělají otevřenou koordinaci a tím nás vyčlenují. A výsledkem potom je, že my jsme občané a jestli to bylo to v boňském procesu. A vy jste byl tak laskavý, že jste přiznal tyto chyby. Tedy jestliže tento proces, tato idea boloňského procesu Eh, kdyby tento proces šel cestou přes parlament, tak velice mnoho problémů by bylo eh, vyřešeno už předem. Ale také se to udělalo, dala se na to nálepka a nás nechali před dveřmi, alespoň nás v Německu. Tady jsem poněkud kritic, sebekritická. Ale domnívám se tedy, že otevřená koordinace, já nejsem proti, protože vím, že je to aspoň něco, ale je v zásadě škoda, že přitom nás nechávají za dveřmi. A proto doufám velmi, že vládnoucí subjekty budou myslet na to, že ty ideje, které přinesla komise, také s naší pomocí, že jsou to věci, které jsou skutečně hodnotné a že je třeba je naplňovat. Ne ze všeho je třeba dělat hned směrnici, ale přesto by se mělo postupovat v tomto poněkud otevření a Někdo zde hovořil o určitých guidelines a nebyla by škoda, kdybychom se udobrali touto cestou. Pane ministře, dovolte mi, abych vám poděkoval jménem všech našich kolegů. Bylo jich tady velice mnoho dnes odpoledne. Chci vám tedy poděkovat za práci španělského předsednictví. Přejeme vám, vaší vládě, abyste také abyste také uměli vyvřednout z té krize, která nás eh, postihla všechny a jsem přesvědčena, že se jsou až angažovaností v oblasti vzdělávání a práce pro mládež budete pomáhat příštímu předsednictví a děkuji vám ještě jednou. Takže... Item? OK. Posuneme se, prosím. Pokračujeme po... posledním bodem. Poslední bod. To je návrh rozpočtu na rok 2011, tak jak byl pozměněn radou. Máme tady zpravodaje pana Lokegarda. My jsme ho požádali, aby eh, toto téma krátce představil, protože o tomto tématu budeme diskutovat eh, poté ještě déle. Chtěla bych poukázat na to, že máme dva postupy. Za prvé, ehm, mám tady jednu non-legislative opinion, to je věc, o které budeme jednat, to je jedna věc. To, to, o tom také budeme hlasovat a paralelně s tím budeme pro, se zabývat individuálními amendmenty pro rozpočet. Ty budeme vypracovávat. To jsou tedy dvě různé věci ale které patří k sobě a které běží paralelně. Můžete dělat pozměňovací návrhy do 23. července dopoledne do 12 hodin a 2. září potom budeme hlasovat. Pane Lokrek, prosím, vemte to stručně a bezbolestně. Děkuji, paní předsedkyně. Já se budu snažit zkrátit to já budu mluvit dánsky, protože to, to je takové technické téma, je to opravdu složité, tak já budu mluvit mateřštinou. Eh, eh, eh, s novou, s novou smlouvou z prosince jsme dostali také nový procedér pro rozpočet, a je to tady ten trialog s radou. Prostě jedná se zde také jedna o výbor pro kulturu a já mám dojem, že to nebude tak jednoduché, abychom se tady s radou dohodli. Ti přirozeně chtějí červenou tuškou škrtat v rozpočtu a hospodářská krize to ještě přiostřila. A podle zvěstí, které pravděpodobně budou pravdou, se budou snažit skutečně krátit rozpočet. Ale já bych to všechno chtěl zase zvrátit zpět, takové škrty. A Domnívám se, že se tady musíme stát pevně bok po boku. Máme i tu tradici, že si tady nenecháme sebrat máslo z chleba. Nýbrž musíme bojovat za své společné zájmy, aby našli pro nás rozpočet dost peněz, ještě více peněz. Tedy nejsme tady rozmazlení. Tedy máme právo bojovat o to, abychom dostávali víc. Členské státy samotné chtěli na, na radě z 17. června eh, v rámci strategie 2020 skutečně zlepšování vzdělávání. To je slib a slib je slib. A na komise se ukazuje, že Evropa 2020 nedostala do rozpočtovou prioritu pro rok 2011 pokud se podíváme na tyto rozpočty, tak zde komise nepředpokládá žádné zvýšení rozpočtu, tedy v rámci onoho sedmiletého rozpočtového rámce. A to je věc, která nejde. A z tohoto důvodu by měla mládež a vzdělávání dostat vyšší prioritu. To jsou tedy ony věci. Tedy ony rozpočtové, to, co se roz, předpokládá v rozpočtu, to nestačí. To je nedostačující a z toho důvodu potřebujeme pozměňovací návrhy a je to důležitý signál pro rozpočtový výbor, ta, aby naše programy dostaly vyšší prioritu. Já sám přirozeně také přijdu s některými pozměňovacími návrhy a současně s tím musíme sami pozměnit tuto rozpočtovou linii, tedy 23. červenec je, je deadline a my musíme tedy podat tyto návrhy tak, abychom potom 2. září mohli vést o tom debatu a Spravodajci ve výboru říkali, že mládež a vzdělávání to je ta nejvyšší priorita pro příští leta. To znamená, že musíme využít tohoto otevření a musíme, tak říkajíc, zatlačit na pilu. Musíme to dostat potvrzené. Neboť jestliže příslušný výbor to neudělá, tedy když to neuděláme my, tak kdo jiný? Kdo jiný to bude požadovat? Kdo bude tedy vbíhat do těchto otevřených dveří? Tedy jde o to, abychom získali více peněz pro oblast mládeže a vzdělávání. To je věc, která se v té strategii 2020 neprojevila a není ne, rada nemá žádnou omluvenku, pokud to teďka bude zase brát zpátky. Proto musíme ty své priority prosazovat dál. Tedy musíme při Use on the Move říci, že je to prioritní iniciativa. A to znamená, nemělo by to rozhodně vést ke zkracování prostředků pro stávající programu. My chceme programu, eh, podporovat tyto programy. Jistě, Erasmus a další programy jsou důležité eh, pro to dělat reklamu a propagaci pro studium v zahraničí a tak, abychom v této oblasti se dostali v dál. Další úspěch Erasma závisí na uznávání kvalifikací a, od provádě, a na provádění výměných programů. Tedy ne, aby každý třetí zde měl problémy s body, které vlastně měl dostat. To je věc, o které také píše ve své, zprávě, ve své zprávě. A co se týče toho European Business Dialogue, tak tady říkáme právem, že ekonomika musí hrát důležitou roli to je věc, která se musí v tomto programu také dostat eh, do příležitosti. Pokud teďka chceme New Skills for New Jobs, tak to samozřejmě platí také pro komunikační informaci a pro KT, IKT. Je to důležité pro novou digitální agendu Evropy a je to také překvapivé, že se dívám jako na důležitou položku i na otázku komunikací, protože já se domnívám, že ta má stanovenou příliš nízkou prioritu a právě v oblasti krize je třeba čelit tomu. A komise dokonce navrhuje zde ještě navíc krácení dokonce u toho oblíbeného semináře no, s novináři a já jsem panu Ivanovi předložil pozměňovací návrhy, k, k jednání trilogu. Potřebujeme lepší koordinaci, protože současná komise a transparence EU a jejich institucí ve členských státech musí být posílena. To píšu ve, svém stá, ve své zprávě eh, novináři musí dostat přístup nejrůznějším eh, kancelářím Evropské unie a k tomu je zapotřebí také peníze. A nyní k tomu pilotnímu plánu a přípravným akcím kulturním výboru máme 15 až 20 pilotních akcí a projektů, které, kde požadujeme, aby komise se vyjádřila k těmto návrhům do 7. června, července. Tedy se sedu se s dalšími, s, s dalšími zpravodajci a budu o tom dále jednat. Velice vám děkuji, pane kolego Lokagarde. Ano, Ivo. Srdečně děkuji, Doris. Jenom stručná reakce za naši frakci. Protože já jsem v tomto výboru zpravodajcem pro rozpočet. Chtěl bych připomenout to, co parlament ve svém rozhodnutí v březnu přijal. Tady se jednalo o priority pro rozpočet 2011. A zde jsme připomínali akce, které provádíme a plánujeme pro mladé lidi. Jsou to víceleté plány, jako například Mládež v akci, kulturní programy, Special Olympics, Erasmus Mundus a tak dále. Rád bych zde vybral jedno Europe for Citizens, Evropa pro občany. V návrhu rozpočtu se snížil ten rozpočet z 32 na 28. A proč? Proč? Evropský parlament přece řekl, že toto má absolutní prioritu a to jsme také v závěrech v březnu zcela zřetelně zdůraznili a nyní jsme znepokojeni, že se tato čísla krátí. Samozřejmě rozpočet je omezený. Já zde odkazuji na dokument generálního zpravodajce. Sidon, já neumím to jméno, Sidon, já neumím správně vyslovit to příjmení, ale je to návrh, se kterého budu teď citovat anglicky. Of the budget lines of Title 50. Eh, bez, eh, bez ohledu na krácení toho titulu 14, to je to celoživotní vzdělávání, je realizace z části 100%. To je skutečně velmi vysoké co tento návrh rozpočtu předpokládá. Je to, tady vidíme totiž rozpor. A to je to, co bych chtěl připomenout, tedy chtěl bych připomenout ještě jednou to, co řekla generální zpravodajka. Je to totiž nesmírně důležité a měli bychom to také zapracovat do našeho, do našeho vlastního stanoviska. A pak tady mám ještě jednu další poznámku. A sice jedná se o zvláštní příslušnosti pro sport. Sport, ano, velice mnoho členů v tomto výboru se tím zabývá. Zabýváme se především kulturou, ale také sportem. To znamená, ten první, v roce 2012 přijde první takový program pro sport. A co se bude dít? A co se děje? rozpočet se tady zkrátí ze 3 milionů na 1 milion. To potom už vůbec nic nezbude. To vůbec nemůžeme akceptovat. Naopak my se snažíme přece ještě něco zvýšit po roce 2012 a návrh rozpočtu nám to naopak snižuje. Ty, to je přece proti logice. A mělo by se to odehrávat přesně naopak. A potom ještě jedna detailní otázka, která je ovšem také důležitá, a sice především, pokud hovoříme o Europortu. Pan Lökegaard ví, jak je to důležitá otázka a je to věc, kterou bychom se skutečně měli zabývat. Proč informace proč se zkracují informace veřejnosti z 6 milionů na 5? Jsme přesvědčeni o tom, že tady musíme naopak vyvíjet daleko více úsilí, abychom zlepšili komunikaci s médií. A proto bych chtěl poprosit, abyste toto také zapracovali do své, práv, do své zprávy. Děkuji. Vidím, že se nikdo nehlásí. Chtěl bych učinit dvě poznámky. Pan Lokegaard, pane Lokegaarde, není rozpočtová linie Use on the Move, tomu jsme zabránili. Tu ideu máme a najdeme to opět v In Life on Learning a v mládeži, v těchto programech, ano, tak to je, ale nikde Use on the Move nenajdete v rozpočtu, nikde to tam není což je zaprvé dobré. To znamená, že své vzdělávací programy můžeme podporovat dál. A dále, co to, co se týče sportu, tak to je slyšet, dostáváme méně, než máme a přitom jsme do sportu smluvně zakotveni. Tomu nikdo nebude rozumět, tedy tady je zapotřebí tyto rozpočtové položky zvýšit. Nemyslím si, že bychom měli pro média dávat víc. Tomu si říct naprosto upřímně. Ivo, tady nejde o to, kolik vydáváme na penězích, abychom informovali média. Nejbrž důležité je, jak to děláme. To je ta otázka. Tady se musíme zamyslet nad tím, jak to můžeme dělat lépe, ale nepotřebujeme víc peněz. Internet je tady, všechno tady je, pouze musíme dosáhnout těch správně lidi, možná jiným způsobem, ale k tomu nepotřebujeme více peněz, takže ty peníze bych radši nech předjela do jiných aktivit. Mohu vás ujistit, že Sidonia Elizabeta Ječreževská je velice vážená a vyvážená kolegyně, ta, která se zabývá spravodajstvím k otázce rozpočtu a mám přesvědčena, že bychom ji skutečně měli, měli ještě zásobovat informacemi a podpořit, aby v našem smyslu pracovala dál, aby pro nás získala další peníze. Nebo jak bylo řečeno, máme programy, které běží. Jsou to programy, které běží sedmi let, po sedm let a tady nemůžu nic zkrátit. Tady není možné, aby v této oblasti, tady v této oblasti ani nedá něco přesouvat někam jinam. Zajisté, jsou oblasti, kde třeba těch peněz bylo by už to málo nebo vůbec nic. Tam bychom se měli pokusit být kreativní a ty peníze přele, přelít do těch oblastí, kde se potřebuje více než těch 100%. A v našich oblastech to tak bývá, je to tak ve vzdělávání, je to tak v případě mládeže a stejně tak je to u citizens. Já tady podporuji vás v případě Citizens, tak tam jsou taká partnerství štět. A pokud teďka začneme krátit rozpočty pro partnerství měst, a to jsme už dělali před deseti lety, tedy jsme se bránili, jak to jen šlo, tak to bylo potom špatné. Tomu se tedy musíme bránit, jak to jen jde. Vasíl je u paní Redding a já doufám, že tam tedy bude dopřáno našemu zájmu sluchu. Hlásí se ještě někdo, prosím? Jo, komise. Chce komise k tomu něco říct, prosím. Komise nechce. Ano, prosím. Okay. uh, <laughs> just a, a brief remark. Pouze krátké poznámky. Byly zde připomínky programů, které nejsou, nespadají do naší pravomoci, například eh, komunikace a občanství. Co se týče sportu, to zde několikrát padlo. Jak si všimnete, pokud si mm, projdete ten návrh rozpočtu, který připravila komise, tak eh, sport je ta jediná část, kde komise již uvolnila peníze v rozpočtu na rok 2011 pro ty ostatní položky. Eh, tam ty jsou zatím nevyplněné a závisí to na rozpočtovém orgánu, aby tam doplnil údaj či nikoliv. Což znamená, že Komise tuto reakci vítá a je ochotná eh, utratit víc než tu částku, která tam je napsána. Minulý rok tam byla podobná částka, kterou komise navrhla, poté ta částka byla ještě navýšena ze strany parlamentu. Takže to samozřejmě eh, znamená, že my si sportu vážíme i v, s ohledem na další léta 2011-2012. Děkuji. Fisas, noch ein letztes tak. Ještě někdo? Ano. Já chci také hovořit o sportu. Význam, který komise přikládá této části, je jasný. U ten rozpočet my jsme dokázali dostatečně navýšit, zejména když hovoříme o sportovních kompetencích v Lisabonské smlouvě, bylo by dobré označit toto za absurdní. Je tu určitá suma, ale není to možné vidět tak, že jenom my budeme usilovat o zvýšení této sumy. Nejen parlament, i komise musí v tomto směru něco udělat. Výbor pro sport má nové kompetence, měl by proto něco udělat a měl by připravit projekt adekvátních prostředků, tak abychom své ambice realizovali. Děkuji, tím končím diskuzi a poukazuji na to, že už jsme dělali takové přípravné akce, ty už jsme předali komisi, aby se k tomu mohla vyjádřit, ale tyto takzvané preparatory actions musí být doplněny jako pozměňovací návrh ke zprávě kolegy Lekegarda. Čili my jsme se snažili zjistit, co si o tom komise myslí. Já sama jsem viděla v Jižní Africe, co všechno se dá přes fotbal udělat s dětmi. Fotbal street work je vynikající věc a možná, že na to bychom mohli ještě rozpočet zvýšit na sport. Všechno, co se podalo jako pilotní projekt, musíte podat ještě jednou jako pozměňovací návrh. 23. července je konečný termín pro podání pozměňovacích návrhů a v září po zasloužené letní přestávce se nad tím sejdeme. Děkuji, že jste byli tak laskaví a nevedli sáhodlouhou debatu. Já musím rychle totiž do Maincu. Děkuji tlumočníkům, děkuji vám všem, že jste přišli. Ne, ještě ne. Paní Hannibal, máte slovo. I'm sorry. Já se omlouvám, já vím, že všichni chceme jít domů. Mám ještě pár připomínek k rozhodnutí koordinátoru. Nejprve na straně 2, bod 3. Evropská spolupráce v oblasti vzdělávání a tak dále. Já jsem si myslela, že to bude mít eh, frakce, konkrétní frakce, mohli bychom ji tam napsat, aby to tam bylo černé na bílém, S e plus D. Dále, strana 3, eh, zprávy z vlastní iniciativy. Ta druhá, role kultura a nových eh, médií v evropských politikách. Já jsem z toho evropského, já jsem z toho anglického překladu pochopila a moji kolegové, kteří to poslouchali v angličtině, se mnou souhlasí, že jsme pochopili, že vy se toho uchopíte jako předsedkyně a také uh, vedoucí skupiny PVE. A my jsme to skutečně nepochopili, my jsme nepochopili, že toto takto bylo odsouhlaseno na zasedání koordinátoru. To první byla chyba, to napravíme, a to druhé bylo správně. Já jsem žádost Alde viděla, a byla jsem ráda, že si požádali, kdyby tam byla bývala nebyla, tak bych to navrhla sama. Ale já nejsem ta, která by chtěla dělat tuto zprávu. Já jako předsedkyně chci brát vám co možná nejméně příležitostí. Pochopte to. Uh, Měla jsem tu myšlenku, včera jsem udělala ten kulatý stůl, protože si myslím, že je důležité, abychom v tuto chvíli hovořili o struktuře zahraniční služby. Když tu eh, nebudeme hovořit o kultuře, tak teď, tak bude pozdě, až bude všechno vytvořené. Proto jsem byla ráda, že Alde to udělalo. Ale řekla jsem, že Alde nebyla na řadě jako skupina. V podstatě bych to byla bývala dala radši někomu jinému, ale Alde s tím přišlo. Já, to, já bych si to nebrala pro sebe, já bych to dala někomu jinému. Ale musíme brát ohled na to, když paní Šáke toto navrhla, já jsem to přidělila a oni mě ujistili, že je to důležité i pro ně. A pak jsem řekla, že pro liberály to tímto stačí. Uh, dostali. Příště to bude ECR nebo GUE, která měla taky dobrou myšlenku. Já jsem to řekla takto, aby a liberálové to s úsměvem přijali. Přišla žádost, podali si ji, dala jsem jim to, ale nikomu nebráním, aby přispěl svým moudrem. Takže s tou změnou, kterou jste tady navrhla k bodu 2, to musíme ještě dopsat je tedy akceptován zápis eh, ze schůze koordinátorů? Ano. Bod ostatní, bod různé, taky nic. Prosím. Možná, že bychom si to mohli usnadnit na příštím zasedání. Potřebujeme odpoledne ve středu příští, na příští schůzi. Možná, že bychom si to mohli ještě vyjasnit. Uvidíme. My nezasedáme kvůli zasedání, pokud nebudeme mít dostatek materiálu, pak samozřejmě schůzi zkrátíme. Ale pokusíme se pracovat co možná intenzivně. Další zasedání 13. července, 14. července, případně odpoledne. Ne? Uvidíme. Do té doby vám přeji hodně úspěchů, dobrou práci a Uvidíme, jak to bude toho 14. Ještě jednou děkuji tlumočníkům, těším se do příště.